Cari colleghi, innanzitutto... Milí kolegové, především především eh, vám chci popřát šťastný nový rok a eh, mm, my máme povinnost při výročí Sacharovy ceny eh, si připomenout eh, ti, kteří dostali tuto cenu, protože to je symbol všech eh, těch,